poledne. A nyní se pustíme do zprávy Janose Adara, která se nazývá Nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. A slovo má Richard Seber na 4 minuty. Eh, Děkuji, pane předsedající. Já dnes smím zde zastupovat našeho bývalého kolegu Jánoše Adera, který vyjednal tuto zprávu. Já bych mu chtěla na tomto místě poděkovat a popřát mu mnoho štěstí v rámci jeho nové další úlohy. On je nyní novým maďarským prezidentem a myslím si, že pro Maďarsko je to velice důležité. Je důležité, že mají někoho, kdo má takovýto silný kontakt s Evropskou unii a s Evropským parlamentem. V rámci této směrnice se jedná o sladění eh, či přizpůsobení směrnice SBSO 2. Jde o to, aby velké průmyslové havárie, jak jsme měli v Evropě například SBSO, Schweiterhalle, Toulouse a tak dále, aby se jim zabránilo, či respektive pokud se dojde k haváriím, aby obyvatelstvo mělo k dispozici odpovídající ochrana opatření a rovně životní prostředí. Myslím si, že SBSO 2 bylo velice úspěšné, ale musíme toto směrnici nyní přizpůsobit a to proto, protože tato směrnice, která se týká klasifikaci označování a balení nebezpečných látek a směsí, takzvané nařízení CLP 1.6.2015 stoupí v platnost a tímto je i příloha jedna, kde jsou uvedeny nebezpečné látky, které tedy eh, platí eh, pro podniky a proto je třeba přistoupit k tomuto přizpůsobení. V Evropě máme asi 10 tisíc chemických závodů, kterých se to bezprostředně dotýká, kteří tedy eh, vyrábí přesně tyto látky a na tomto místě chci říct, myslím si, že to je důležité, zejména v Evropě, kde máme eh, silný chemický průmysl, abychom si ho zde udrželi. Právě jsme diskutovali o pracovních místech a myslím si, že potřebujeme takovou tu průmyslovou základnu, tak abychom mohli z dlouhodobého nabízet pracovní místa. Zároveň musíme ovšem zaručit, abychom ochránili obyvatelstvo a samozřejmě i životní prostředí před nebezpečími, které pochází z takovýchto závodu. Ta revize má sloužit k tomu, aby se úroveň ochrany zvýšila, nesnížila. A proto musíme eh, se podívat na lepší proveditelnost a také eh, na stejné mm, podmínky v rámci hospodářské soutěže pro všechny podniky a toto musíme zajistit. Proč tedy přizpůsobujeme? Musíme to přizpůsobovat tak, aby eh, ve všech členských státech bylo co možná nejmenší, byla co nej, možná nejmenší byrokratická zátěž s tímto spojená. A to proto, protože mnoho našich konkurentů na celém světě mají v této oblasti eh, velice mírné předpisy a samozřejmě je to konkurenční nevýhoda pro naše podniky. Dále, jeden z důvodů, proč se provádí revize, je také provádění Arhuské umluvy o přístupu k informacím, o účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně. A i zde e, se nám podařilo dosáhnout e, dobrých zlepšení a totiž v tom smyslu, že lidé, kteří e, pracují v těchto podnicích, mají mnohem lepší přístup k právní ochraně a lepší práva na informace. Hlavní problémy jsme měli s radou. My jsme se snažili Eh, tam mít i látky, které ovlivňují dýchací cesty. Z velké části jsme se prosadili, ale pro sedm látek máme eh, časově omezené výjimky. Dále u látek, které jsou v kategorii 3, v toxické kategorii 3, tam se nám podařilo do toho dostat tři látky, zbytek bohužel ne. Ale komise navzdory tomu přistoupí k tomu, že bude ověřovat, do jaké míry by bylo možné v budoucnu tam i ty další látky zapojit. Pro parlament je důležité, že se nám podařilo prosadit v rámci přizpůsobování přílohy 1 tam se bude používat normální eh, řádný legislativní postup a nebudou to akce v přenesené pravomoci, jak chtěla Romise a nebudou to ani prováděcí akty, jak chtěla Rada. Na tomto místě chci ještě poděkovat stínovým zpravodajům za to, že se nám podařilo mít sjednocenou silnou parlamentní pozici a tím se nám podařilo se prosadit vůči radě. Dosáhli jsme dobrých, důležitých úspěchů a ještě jednou na tomto místě děkuji všem kolegům a ještě jednou přeji vše nejlepší kolegovi Janošovi Aderovi v rámci jeho budoucí činnosti. Děkuji. Děkuji, pane Sebe, za to, že jste se vyjádřil jménem zpravodaje. A nyní John Daly za komisi. Děkuji. Pane předsedo, cení poslanci a poslankyně, stojíme na Prahu dohody v prvním čtení o úpravě takzvané směrnice Seveso o hlavních rizicích vyplývajících z havárií z přítomností nebezpečných látek. Já chci eh, zejména vyzdvihnout roli pana Adara, kterého tu nahrazuje pan Zever, a také eh, celému výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví. A zejména chci poblahopřát panu Aderovi k jeho nové funkci eh, s tím, že průmyslové havárie mají často vážné, často přímo tragické důsledky, dochází k úmrtí pracovníků a veřejnost je vystavena dlouhodobým rizikům, dochází ke znečištění vod Eh, uzavření podniků a některé eh, velké eh, havárie jako Sevezo, Toulouse nebo Bhopal si vyžádali mnoho životů a stály nás miliardy eur. A směrnice Sevezo 2, která je vlastně z roku 96, stanovuje pravidla pro operátory i příslušné orgány členských států. Tato pravidla se zaměřují na prevenci prostřednictvím zvládání rizik inspekcí a když dojde k nějakým haváriím, tak se snaží omezit dopady jak na lidi, tak na životní prostředí prostřednictvím informování a prostřednictvím eh, nouzových plánů. Komise je spokojená s kompromisním textem o němž má parlament hlasovat a jim se slaďuje směrnice s novými mezinárodními pravidly o klasifikaci chemických látek a významným způsobem zlepšuje evropská pravidla o prevenci a zvládání havárií. Proč? Za prvé, inspekční pravidla jsou daleko podrobnější, než byla dříve. Akční plány, které z nyní zahrnují všechny podniky, a kterým se musí operátoři řídit. Za druhé, práva občanů jsou zaručena lépe, s tím, že občané budou mít usnadněný přístup k informacím, a to i informacích o inspekcích, a uh, bude tu také, budou striktnější postupy, pokud jde o například to předkládání e, různých územních plánů. V případě, že nebudou práva respektována, budou mít občané možnost obrátit se na soud v rámci závazku, který vyplývá Ruské unie z Aarhuské umluvy. To umožní občanům vynakládat potřebný tlak na veškeré provozovatele a příslušné orgány, tak aby byla tato nová upravená směrnice implementována. Stanovení rozsahu působnosti směrnice bylo eh, sporným bodem při jednáních, ale nyní tato pravidla budou platit i na podniky, které zachází s některými látkami, které jsou toxické při vdechnutí, které dříve nebyly pokryty. Je však potřeba prohloubit naše znalosti o látkách, které eh, mají dormantní toxicitu, přičemž komise oznamuje svůj záměr dále analyzovat eh, dopady různých eh, nehod zahrnujících takové látky. Kompromis dosažený tomto návrhu zahrnuje zlepšení ochrany lidského eh, zdraví a životního prostředí oproti stávající směrnici SEVESO 2 ES. E Komise hodlá nadále analyzovat pravděpodobnost rizika potenciální dopady závažných eh, havárií, které jsou eh, akutního a toxického charakteru. Na základě této analýzy může komise předložit další legislativní návrh, který zahrne eh, veškeré potřebné kategorie do rozsahu působnosti. A z toho může vzejít potom další návrh, kde se změní rozsah působnosti, pokud to budeme považovat za nezbytné. Závěrem chci říct, že Evropská komise podporuje kompromisní balíček zájmu dosažení dohody o této dohody v prvním, eh, v této, v prvním čtení. Děkuji, pane komisaři. A nyní za výbor pro průmysl a energetiku Jack Jen. Děkuji vám, pane předsedo. Snažíme se tady jenom eh, upravit fasádu, anebo skutečně se snažíme jít a zkoumat na základě všech těch havárií, ke kterým došlo, zlepšit situaci, aniž bychom tím eh, příliš zatížili průmysl. Když jsem poslouchal a sdílel s dalšími názor, tak jsme, tak tu byly některé eh, opozňovací návrhy, které umožňovaly více bezpečnosti pro životní prostředí a občany dát více práv těm zaměstnancům chemických eh, podniků, ale nebyli jsme příliš vyslechnuti. A znovu zvítězili peníze nad pokrokem. Problém je, že vždycky zeje velká propast mezi principy, o kterými se diskutuje, mezi realitou v terénu. A to se týká například přepravy a skladování těchto látek. Když se podíváme na směrnici Sevezo, tak eh, nebezpečné eh, látky byly sice omezeny, ale zároveň jsou v některých eh, cisternách, které mohou se ocitnout někde ve vaší čtvrti v rámci, aby byly dodány další den. Takže já si myslím, že bychom měli být lépe informováni a lépe chráněni. A objevují se tady tudíž určité spory jak chránit zájmy občanů, její, kteří se nachází ve stále nejistější situaci, jak zajistit bezpečnost se snižováním veřejných výdajů. A vzhledem k tomu, že některé země praktikují environmentální dumping. Děkuji. Děkuji a nyní za výbor pro ochranu spotřebitelů a vnitřní trh Paní kolegyně Maugořata Hanzlik, jedné půl minuty. Pane komisaři, pane předsedo, vážení kolegové, změny v směrnici SVSO 2 vyplývají z nutnosti přizpůsobení um, situace um, nařízení CLP a nikoli z toho, že by docházelo častěji k nehodám. Takže já rozhodně souhlasím, že samotný systém SVSO 2 měnit není třeba. Ale co je důležité, je to doplnění a preciznější formulování ustanovení, které se týkají informace pro občany, případně konzultace a jejich účast na rozhodování. Je velice důležité, aby jakékoliv informace byly vždy úplné a správné. Nejde o to, abychom zavalili um, naše občany nějakými informacemi, které vlastně nepotřebují. Ale naopak, eh, každý občan musí dostat něco, čemu rozumí a co bude přesné Informování občanů je eh, nesmírně důležitým prvkem eh, toho, jak budovat vzájemnou důvěru, ale zároveň šířit osvětu mezi um, sousedy eh, těchto míst um, v tom, jak se chovat dojde-li k havárii. Takže zásadním prvkem směrnice Sevezo 2 je první příloha, která je klíčová pro její rozsah a Tedy eh, souhlasím se zpravodajem, že vše musí probíhat řádným legislativním procesem a nikoli, jak navrhuje komise. Děkuji. No Děkuji a nyní řečníci za skupiny. A začneme PP. A slovo dostává paní Mazej Kukovič. Dvě minuty. Chvala lipa predsedujoči. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, nikdy nezapomenu ten strašlivý pohled na mrtvé ryby v řece, který jsem jednou zažila. Byl to důsledek požáru a toho, že unikly do životního prostředí nebezpečné látky. Žijeme v době, kdy máme potřebě vědomosti proto, abychom mohli předcházet takovýmto haváriím pomocí nejlépe dostupných technologií. Bezpečnost podporují i vysoce rozvinuté informační technologie. Jsme si opravdu vědomi veškerých možností, pomocí kterých můžeme zabránit takovýmto haváriím. Proto já vítám tuto zprávu a gratuluji panu zpravodaji. Možná by bylo dobré podívat se i na dopady takovýchto havárií e, na zdraví zvířat a dát tuto problematiku více do popředí. Je třeba, abychom e, se rovněž více převěnovali informacím, které se týkají prevence a informacím, které se týkají eh, nouzovým situací, nouzových situací, protože pokud někdo inhaluje nebezpečné látky, tak to může být závažné dlouhodobé dopady na lidské zdraví. A nejhorší na tom je, že něco takového člověk ani nemusí eh, bezprostředně vnímat. Zdraví životního prostředí člověka a zvířat je důležitá věc a bohužel si toto uvědomujeme teprve v okamžiku, kdy zdraví ztratíme. Když eh, se naše tělo dostane do styku s nebezpečnými látkami, tak je velmi obtížné eh, toto vyřešit a rovněž se vrátit ke zdraví. Děkuji. Jménem e- SAD nyní hovoří paní Westlund. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji dánskému předsednictví komisaři Dalimu a všem dalším stínovým zpravodajům za velmi plodnou spolupráci. Zdrží politickou skupinu chci říci, že je důležité udržet a nejlépe i posílit ochranu všech zúčastněných, když budeme změnit směrnici Seveso. A je potřeba vytvořit politiku, strategii prevence havárií prostřednictvím bezpečnostního řídícího systému. A to samozřejmě vyžaduje analýzu rizik jakožto výchozí bod. Požadavky na externí a interní plány byly posíleny. Vidíme tu také zpřísnění inspekčních pravidel a kromě toho nyní zohledňujeme již i dominový efekt, to znamená, že některé vnější okolnosti mohou zhoršit eh, průběh havárie. Je tu teď větší možnost šíření informací eh, mezi veřejností, informace, které musí být k dispozici elektronicky. A byli bychom rádi, kdyby se více zlepšilo právě informování veřejnosti, protože sice určitá změna nastala, ale zatím ještě eh, je tu problém s těmi kritérii, které mají určit, jaké podniky byly zahrnuty pod CVSO 3, ale myslím si, že je to celkově pozitivní a budeme hlasovat zítra pro. Εξ ονόματος της Συμμαχίας Děkuji a nyní za um, Alianci liberálů a demokratů pro Evropu se nyní vysloví pan Vladkov Todorov Panajatov dvě minuty. Уважаемый prezident. президент, kolegy, od отнеме доста дълго време. Drazí kolegové, vyžadal si hodně času, než bylo možné se dohodnout na směrnici Sevezo 3 a není. Můžeme být potěšeni dosaženým výsledkem. Velké průmyslové havárie v Opálu v Indy v roce 84 nebo v Toulouse v roce 2001 jasně ukázali, že je potřeba přizpůsobit příslušnou evropskou legislativu. Rada byla méně ambiciozní než parlament, zejména pokud jde o přístup veřejnosti k informacím. Podařilo se nám nakonec prosadit náš postoj. Podařilo se nám získat několik výsledků, například, že některé chemické látky již nebudou řízeny akty přenesené pravomoci, ale legislativním postupem. A závěrečná zpráva rozšířila také rozsah a působnosti směrnice, ačkoliv konstatuji s mírným politováním, že jsme nebyli ještě ambicioznější, pokud jde o přístup k informacím a pokud jde o seznam eh, podniku. I tak můžeme být hrdí na tyto výsledky, máme nová pravidla ochrany, transparentnosti, přístupu k informacím ze strany občanů. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na práci na této směrnici. Děkuji, pane Panajeta. A nyní na zelené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 Já bych rád rovněž poděkoval eh, panu Adarovi a blahopřeji mu k tomu, jak se stal prezidentem Maďarska. Mně připadá, že je škoda, že tady není představitel rady, protože oni by měli hájit eh, to, co si eh, propracovali v průběhu projednávání, to, jak se snažili hrát to všechno, uhrát to na nulu, čili že se nebude eh, zpřísňovat systém klasifikace, ani se nebude eh, zvyšovat eh, ochrana před případnými haváriemi, což je smutné, ale stejně jak už tady předřečnice konstatovala, Nakonec přece jen ten dokument je kvalitní. Důležité je, že se nám podařilo jej uhájit ve stávající podobě a nesnižovat požadavky. Nyní ještě musí komise zvýšit požadavky, které se budou týkat bezpečnosti. Není možné přenášet náklady na daňové poplatníky, pokud to je samotná firma, která si není schopna poradit s tím, že e, má nebezpečné látky. Děkuji. A nyní za evropské konzervativce a reformisty paní Rozpach, prosím. Tak, formen, komisér. Flere, flere Děkuji. Čím dál tím více lidí žije v blízkosti podniků, které pracují s nebezpečnými chemickými látkami. To znamená, že je ohrožen jejich život, že je ohroženo jejich zdraví a také životní prostředí. Od června 2015 budou platit pro 10 000 podniků, kterých se to týká, přísnější pravidla. Jde o to, abychom zabránili haváriím s nebezpečnými látkami a informovali občany. To je pozitivní, ale na základě nebo kvůli odporu který existuje na radě, je Není situace pro občany a životní prostředí vůbec ideální. Je důležité, abychom zajistili bezpečnost občanů, kteří žijí v blízkosti takovýchto podniků. Pozitivní aspekt je to, že se takto zlepší informovanost občanů Evropské unie. Má být zaveden nový systém a e, je to dáno k dispozici i na internetu a z tohoto důvodu toto podporuji. Děkuji paní Rozpach a nyní za politickou skupinu EFD má slovo kolega Orestorosi na jednu minutu. Souhlasíme s pravým zpravodajem v tom smyslu, že není možné měnit eh, přílohu 1 pomocí aktů v přenesené pravomoci. Jsme toho názoru, že by to znamenalo příliš velké rozšíření ochranné oblasti a že by to byla příliš velká zátěž eh, že by to vedlo k přílišnému navýšení administrativních nákladů kvůli přizpůsobení nařízení CLP a mělo by to dopad zejména na malé a střední podniky. Dobře víme, jaké starosti má evropský průmysl. Ti si přejí řešení B. Ti si přejí, aby platnost oblast působnosti SEVESA 2 se neměnila, protože je nastavená správně a dobře funguje. Pokud bychom rozšířili oblast působnosti, a dobře víme, že tady takové pokusy byly vždy, když šlo o ekologii, pokud tomu to všem přistoupíme, tak to nebude dobrá legislativa, protože nezohledníme realitu takovou, jaká je. Co se týče článku 2, tam by bylo možné něco doplnit. Rovněž by bylo dobré tam mít i pokyny. Děkuji panu Rosimu a nyní jménem frakce GUE má slovo paní Alda Sosa na jednu minutu. Děkuji. Eh, průmyslové havárie s nebezpečnými látkami jsou bohužel realitou naší doby. Informovanost občanů a politická eh, eh, veřejná účast na rozhodování není pouze právem, je to nutností. Je nutností, aby občané byli informovaní, pouze tak se mohou vyhnout eh, škodám a eh, ochránit se. Prevence a omezení dopadů takovýchto havárií jsou první priority a proto vítám tento návrh. Ale když eh, dobře víme, že například před v Maďarsku ti nejchudší z chudých byli opuštěni po velké havárii s toxickým kalem, když se podíváme, jak to bylo v Bhopálu v Indii, kde jsme měli stovky milionů obětí, které byly byly přenechány svému vlastnímu osudu a zároveň podnik, který eh, odpovídal za tu havárii, měl zisky v Evropě. Na toto nesmíme zapomínat a proto je důležité, abychom zde měli finanční a trestně právní odpovědnost podniku a potřebujeme ještě více transparentnosti. Děkuji. Ano, nevidím v sále pana France Obermajera. A proto přejdeme k dalším řečníkům. A já dám uh, bezprostředně slovo Markonajte Mikulinie. Minuta 30. Děkuji vám, pane předsedo. V rámci ochrany životního prostředí se nové požadavky většinou přijímají až po některých velkých haváriích. Ovšem cílem té legislativy není jenom reagovat na havárie, ale také jim předcházet. V budoucnu budeme muset přijít, přijmout i další kroky v uplatňování principu předběžné opatrnosti. A o to se tento návrh také snaží. Chceme sladit právní nároky s technologickým pokrokem. Je však třeba říci, že v podstatě jenom doháníme realitu. Například eh, přeprava některých ryb na moři po to vůbec nespadá. Ale přitom nevím, jaké látky se v těch, na těch lodích se přepravují některé eh, látky na lodích, například čpavek eh, a další, nevíme, co všechno tam může být. A každopádně Společnost musí mít možnost eh, zasahovat do rozhodování a podílet se na něm. A je opravdu povzbudivé, že společnost bude mít více přístupu k informacím, mimo jiné je o inspekcích. Blahopřeji zpravodaj. Děkuji další. Matias Grote, dvě minuty civilizují. Pane předsedo, Sevezo, Toulouse, Enschede, to jsou názvy měst, kde došlo k obrovským katastrofám. I když nešlo k, o přírodní katastrofu, tak přesto byly oběti na životech um, byl ničen majetek. A proto se musíme vynasnažit ze všech sil, aby riziko, případně pravděpodobnost toho, že by k tomu mohlo dojít, budou omezeny. Jak to lze dosáhnout? Že budou připuštěny inspekce a i namátkové, tak aby se to nestalo rutinou, aby lidé, kteří bydlí v sousedství těchto podniků, byli dobře informováni, co se tam děje, k čemu tam dochází a e, vždy budou jako první mít přístup k informacím, pokud k něčemu dojde, protože tím zachráníme životy. Já si myslím, že si opravdu rád nepolepšil u nikoho. Tím, že se ani neobtěžoval sem do parlamentu dorazit, protože opravdu, jak už zde zaznělo, je to důležitá problematika a myslím si, že by bylo na místě, aby si rád, rada vyslechla, proč je potřeba tuto legislativu vylepšit. Avšak řádná legislativa dokonce má další úkol, vytváří vzájemnou důvěru, vytváří důvěru mezi občany v členských státech. Tam stále ještě vládnou obrovské předsudky a tady se domnívám, že solidní, robustní práv, který se zde snažíme vytvořit, vede k důvěře a k tomu patří nejvyšší možná transparentnost, a to je e, těsně propojené se spolupráci, s tomu, že budou fungovat komunikační kanály a že při jakékoliv manipulaci e, s nebezpečnými materiály nedochází k rutinním tahům, protože ty jsou vždy nebezpečné. Děkuji. Slovo má nyní paní Görling na jednu minutu. Děkuji. My samozřejmě všichni jsme pro předcházení vážným nehodám, včetně těm, které jsou způsobeny nebezpečnými látkami. Vím, že se nejedná o jednoduchou problematiku a že to nebylo lehké dovést k zdárnému konci. Informace pro občany, spravedlivé řešení problému, to je vše, co si přejeme všichni. Proto gratuluji za um, trpělivost a výdrž. Um, je rovněž dobré, že bude lepší informovanost. Vím, že um, velikou výzvou bylo sladění Sevesa z CLP a že vždy je oši, ošemetné sladit jak dobrou ochranu s tím, aby to nebylo příliš restriktivní, ale podařilo se nám vyhnout různým pastem. A chci zejména poděkovat komisi, protože e, analýza v reálném čase je vždy důležitá u politik a investice do takovýchto iniciativ se vždy vyplací. Eh, změna této směrnice je správným krokem k tomu, abychom v Japonsku, ve Francii, v Itálii byli schopni předcházet takovýmto katastrofám, docházelo ke škodám na majetku, na životním prostředí, stálo to miliardy eur umírali tam lidé. Je to velice významný dokument, protože jak provozovatele, tak členské státy budou mít na bedrech vážné povinnosti a Evropská unie by měla opravdu neustále zpřísňovat jak předpisy, tak četnost kontrol což by mohlo, eh, a to sladění CLS e by mělo vést k tomu, že se nebude nic zdvojovat, ale zároveň musíme říct, že i ti, kteří jsou subdodavateli, by měli být kontrolováni, protože například eh, v zátoce Hadstem byli toho svědky. Evropský parlament by měl mít možnost plně se účastnit tohoto rozhodovacího procesu a proto já podporuji stanovisko zpravodaje, že totiž ty změny by opravdu měly probíhat pomocí řádné legislativního postupu v parlamentu a parlament by měl dostávat pravidelné zprávy od komise o všech průmyslových haváriích a o případné reakci. Veřejné mínění musí mít řádný přístup k přehledným a přesným informacím o tom, jak se zachovat v případě havárie. Internet je velice účinným nástrojem pro to a sáhneme pro něj, začněme s informační kampaní už nyní, seznamem občany s novou klasifikací toxicity a tomu, jak mohou ohrozit zdraví kohokoliv. Děkuji a nyní paní, paní Merkis na Commissaris, 12 jaar geleden was er een... Děkuji. Před 12 lety došlo k velké katastrofe v Nizozemsku. Eh, tehdy zemřelo 23 lidí a také v minulém roce došlo k velkému požáru v jednomu podniku na balení produktů. Tehdy bylo obyvatelstvo informováno příliš pozdě. Ne, byli občané správně informováni. A vždy, když dochází k takovýchto katastrofám, a tehdy se to týkalo ohňostrojů, tak je důležité mít na mysli nejenom pouze pravidla, ale jich, rovněž jejich provádění. Já velice vítám, že tady dojde, dochází k revizi, protože eh, občané potřebují přesně vědět, co se děje. Toto vytváří důvěru a to je dobrá věc, zejména je dobré to, že informace jsou k dispozici na internetu, protože to je velice snadná cesta pro občany, jak se informovat. Ale důležitá je ještě jedna věc. Obce a místní samozpráva nemají vždy možnosti a e, no, potřebný know-how pro to, aby prováděli e, inspekční kontroly. Proto musíme posílit orgány místní samozprávy tak, aby opravdu takovéto kontroly mohly provádět a aby mohly informovat e, veškeré příslušné orgány. Děkuji. Děkuji. A slovo má Nyní pan Arsenis na jednu minutu. Děkuji paní předsedající, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové. Ta, tato směrnice je velice důležitá. Je to směrnice, která se věnuje haváriím a havárie s nebezpečnými látkami. K těm dochází zřídka, ale pokud k ním dojde, tak mají velice závažné dopady. Dochází k znečištění na celou řadu let, týká se to několika generací, pokud k takové to haváry dojde. My v naší legislativě nejsme dostatečně odhodlaní, nezacházíme příliš daleko, nemáme tam pokryty veškeré typy eh, havárií, i když máme tragické zkušenosti s různými typy havárií, například tím mám na mysli havárii v Mexiku a dopad, kterou, který to mělo na mexickou ekonomiku a mexické obyvatelstvo. Musíme jít ještě dále, musíme učinit mnohem více, než to, to činí evropské orgány. Je důležité, abychom opravdu eh, do toho zapojili veškeré typy různých zařízení, tak abychom lépe chránili naše obyvatelstvo. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k postupu ke HDI a jako první má slovo paní Kádenbach, prosím. Paní předsedající, pane komisaři, jako eh, musím říci, že nás ta katastrofa s toxickým falem v roce 2010 se nepřímo dotkla. Nejistota obyvatelstva byla obrovská a proto eh, tady vítám ehm, tu revizi směrnice, i když bych se připojila k Matiasi Grosemu, že člen, některé členské státy se opravdu snažily to silně rozmlžit. A já chci říct, že potřebujeme eh, pomoci občanům, potřebujeme transparentnost a veškeré ty informace a rovněž to finanční zajištění. Není možné, aby veškerá prevenční opatření Eh, a eh, i náklady v případě havárie byla přesunuta eh, jaksi na veřejnost. Já tady apeluji proto, abychom měli nouzové plány, které zohlední obyvatelstvo a ekologický aspekt. A chci říci, že život je chemie, ale nebezpečná chemie tu je třeba kontrolovat a SVCO tři by mohlo poskytnout možnost, jak v této věci mít ještě přísnější pravidla. Děkuji. Děkuji. A slovo má paní Privasi. Vám děkuji. Já chci poděkovat kolegům, všem, pan Ader, pan Zeber, za veškerou práci, kterou odvedli na přepracování této směrnice. Pomyšlím také na některé nehody, k nímž došlo v Toulouse, třeba v Toulouse, obrovská exploze eh, nitrátů, kdy došlo k eh, zranění mnoha lidí. A tehdy to nebyl nedostatek, eh, pokud jde o hodnocení riziku, ale šlo o řetězec subdodavatelství, to znamená vlastně subdodavatelé subdodavatelů, kde byl ten problém. Každopádně celkově mám radost celkového výsledku, kde se zlepšuje řízení průmyslových rizik a e, také informování. Tím, že integrujeme e, také požadavky Arhuské úmluvy, zlepšujeme podmínky informování občanů, transparentnost a to je podmínka sine qua non e, účinného řízení rizika. Jediná slabší stránka, pane komisaři, je, že tu není hodnocení finančních dopadů zásadní havárie na podniky, které těmto haváriím čelí. A to si myslím, že je nedostatek této směrnici. Děkuji. Děkuji. Pan Paška. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající, pane komisaři. Nabití účinnosti nařízení Evropského parlamentu 1272 z roku 2008 bylo hlavním infuzem pro revizi směrnice SEVESO. I navzdory tomu, že při revizi této směrnice zavádí komise nový sofistikovanější systém klasifikace, který rozlišuje tři kategorie toxicity a rozlišuje mezi pěti možnými cestami expozice. Některé oblasti ochrany a bezpečnosti nejsou dostatečně pokryté. Jedná se zejména o to, že tam byla vynechána úprava vztahu zodpovědnosti při využívání subdodavatelských služeb, dále ustanovení o přepravě nebezpečných nákladů a jejich dočasného skladování v prostorech, na které se nesměhuje směrnice. Vážný definice deficitem návrh směrnice také příliš velký prostor na udělování výjimek členským státům. Mnoho katastrof z posledních let nás upozornilo na to, že na zaručení bezpečnosti je nutné vedle technologických rizik zohledňovat také přírodní rizika a to v náhodu chybí. A proto považuji za potřebné, abychom podpořili veškeré doplňující návrhy výboru ITRE, kteří řeší nedostatky návrhu, který předložila komise. Děkuji za pozornost. Grazie. La parola al commissario Dalli. Nyní děkuji. Pan komisař Dalli je nyní jako poslední řešník. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, tento balíček, o němž budete zítra hlasovat, to je vlastně sestava pravidel, která umožní členským státům, aby dokázali lépe provádět politiky, eh, které si poradí s důsledky velikých havárií, eh, kde jsou ve hře nebezpečné látky. Ty nyní podléhají eh, mezinárodní soustavě klasifikace a jsou s nimi harmonizovány a komise je velice spokojená s výsledkem vyjednávání a já poinformuji i svého kolegu mm, Jana Potočníka o výsledku této rozpravy. Děkuji. Grazie, Commissario. Ora la parola alle... Děkuji, pane komisaři. A nyní tedy ještě pan zpravodaj Zejbar. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že diskuse nám zcela jasně ukázala, že i když nejsme stoprocentně šťastní z toho, jak to dopadlo, samozřejmě kompromis je e, kompromisem rada blokovala další pokrok. A diskuse jasně poukázala na to, že musíme dávat pozor hlavně na správné provádění, což je často slabina evropských předpisů v otázce životního prostředí. Některé státy opravdu otálej s prosazováním a uplatňováním těch předpisů, které často jsou velice kvalitní na komunitární úrovni, ale tady máme co dočinění s lidmi, kteří často jsou dennodenně ohroženi už tím, že bydlí blízko těchto podniků, takže tam musíme předcházet jakýmkoliv závažným incidentům. Rovně eh, právě nástroje, které by měly být k dispozici, například záchranné plány v případě havárie, by měly být vždy přístupné a zároveň měly počítat i s účastí občanů, tak aby každý věděl, kde je jeho místo, jak má reagovat, jak se má chovat, pokud by eh, k něčemu opravdu mohlo dojít. Myslím si, že právě tím, že tyto plány budou dobře propracovány, můžeme doslova zachraňovat lidské životy a musíme rovněž i vzdělávat záchranáře, ať už jsou to zaměstnanci těch podniků, případně nějaké místní um, jednotky. Um, ano, bylo zde poukázáno na budování důvěry mezi eh, veřejností, ale rovněž i prevence. Eh, prevence. se musí účastnit jak místní management, eh, jak v centrále toho podniku, tak i v dané pobočce. Myslíme si, že je dobré, že nakonec došlo k tomu, že to bude vše prosazováno spolurozhodováním, že první příloha eh, platí, bude přizpůsobena, nesmíme se nechat odsunout na vedlejší kolej a to se nám zde i povedlo, takže tady závěrem myslím si, že mohu prohlásit, že ten kompromis je celkově v pořádku. Samozřejmě samozřejmě by si každý přál víc, no ale e, v tom, když se smíříme, jak jednala rada komise, tak se nedá vlastně už nic dělat. Do you accept the blue card? Pane Zeber, akceptujete modrou kartu? Prosím. Eine blaue Karte war... Ano, modrá e, karta, protože tady to zaznělo, vyznělo velice eh, kriticky. Vím, že pan kolega Zeber eh, mnohé poměň, proměnil z toho, co převzal pan kolego Aderovi. Um, jaké máte závěry po prvním čtení, když hovoříme o více než 65% um, incidentů, které s dopadem na životní prostředí. Myslíte si, že by bylo lepší to dovést do druhého čtení? Vím, že jste to, eh, vážený kolego, pouze převzal, ale současný zpravodaj by rovněž měl mít na to názor a já bych ho rád uslyšel. Äh, no, Eh, vážený Matyasi. Ty samo, jsi předsedou výboru pro eh, životní prostředí a samozřejmě i ty dohlížíš na to, abychom se s tou prací vyspořádali eh, řádně. Tady se osobně myslím, že by nám druhé čtení nepomohlo, že by tam nic posíleno nebylo a to, jak bylo vyhodnoceno, že se nedá s radou pohnout, to si myslím, že bylo vyhodnoceno správně. Ten kompromis je takový, jaký je, ale velice mě těší, že komise bude přeskoumávat pravidelně, které látky tam mají patřit nebo ne. A tady zejména mám radost, že se do toho eh, zapojí i pan komisař Potočník a že i on bude vyvírat nátlak a že to vlastně rozšíří v našem smyslu už pak on. Grazie, la discussione e la votazione. Děkuji. Tím je rozprava uzavřena. Hlasovat se bude zítra v poledne. A přecházíme k prohlášení místo předsedy komisy, respektive vysoké představitelky týkající se mrzačení ženských eh, pohlavních orgánů a za paní až ten bude hovořit pan Dali. Děkuji vám. Paní předsedkyně, cení poslanci a poslankyně. Veškeré formy násilí založeném na pohlaví představují porušení